Okay, colleagues, uh, can we make a start? Kolegové, můžeme začít, prosím. Máte před sebou program. Rada bych vás požádala, abyste přijali návrh pořadu jednání. Pokud nemáte žádné poznámky, nějaké změny, tak eh, Máme před sebou také zápis z 8. března, dále 22. až 23. března a 26. až 27. dubna. Máte nějaké poznámky k těmto zápisům? Nikdo nic nemá. Takže mám pouze jedno sdělení. Ráda bych vám připomněla, že 14. června ve Štrasburku budeme mít eh, mimořádné zasedání od 7 hodin do 8.30 a Cílem bude hlasovat o zprávě e RD3. Také bych vám chtěla připomenout, že máme další zasedání na 20. června ve 3 odpoledne a dále 22. června, jak dopoledne, tak odpoledne. To jsou jediná sdělení, která mám v tuto chvíli a tím se dostáváme k jednotlivým bodům našeho jednání. Máme eh, bod číslo 4, Eh, pana Hanse Petra Martina, propojení obchodních rejstříků. Zní to velice zajímavě, čili bych ráda požádala našeho pana zpravodaje, aby udělal prezentaci. Děkuji. Ta práce je možná ještě zajímavější, než si myslíte. Takže děkuji. Já se stručně vyjádřím k příspěvkům, které jsme teprve dostali. Máme k tomu rozpravu. Jde vlastně o to v, té, v tom čase pracovat co nejefektivněji tak aby, protože to jsou také věci zajímavé pro občany, tak aby vlastně EU zajistila právní jistotu, protože zde jde o přístup k informacím. Děkuji kolegům, kteří ještě předložili pozměňovací návrhy. Já sám jsem také žil ty, ty požadavky, které jsem obdržel, zejména od kolegy Bulmana, ale také od konzervativců a pokusil jsem se je zapracovat odpovídajícím způsobem do několika vlastních pozměňovacích návrhů. Mám dva problémy. To je pozměňovací návrh 4 kolegy Petra Simona který navrhuje, abychom hlasovali o tom. To znamená, aby všechny informace předávané přes eh, síť byly aktualizovány nezávisle na zemi původu. Problém je, já si nedokážu představit, jak by se to mělo udělat. Chceme v konečné fázi společně přístupný, evropsky přístupný obchodní rejstřík, ale ta představa, která vlastně z, té, z tohoto textu vyplývá, vlastně pro případ, že by národní obchodní rejstříky k tomu nepřipojili, to považuji příliš za vysoké administrativní náklady a potom by se to muselo také opírat o jiné právní základy než ty, které sdílíme s komisí, takže obsahově jako naděje, aby byly co nejaktuálnější údaje k dispozici, tak jakožto zpravodaj bych byl pro zamítnutí tohoto pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že není proveditelný a znamenalo by to dodatkové náklady. Druhý problém mám s určitým tím sdělením nebo hlasování, k pozměňovacímu návrhu 5, který jsem podal, mám pocit, že zde ve výboru je jasná většina, jak kolega Bulman pěkně vyjádřil, což jsem převzal, a to, že jsme toho názoru, že bychom měli vlastně, že potřebujeme evropské řešení které by bylo jednoduché a srozumitelné pro občany a závazné. Z politických důvodů chápeme, že jsou zde evropští konzervativci a reformaty, kteří nechtějí zavést tuto povinnost. Já samozřejmě akceptuji, aby bylo eh, hlasování po částech. Jakožto zpravodaj bych tedy doporučil, aby vlastně se toto připustilo a doufejme, že získáme proto většinu. Pokud by to, pokud by to nebylo přijato v tomto, protože je důležité, aby to bylo co nejjasnější a nejsrozumitelnější pro občany. Takže jsem se vyjádřil tedy k návrhu kolegy Simona. To je v podstatě všechno, co jsem chtěl k tomuto říct. Děkuji za velice efektivní práci sekretariátu a mých ostatních kolegů a to je asi vše, co v tomto okamžiku mám k tomu říci. Hlasovat bychom měli zítra dopoledne, pokud jsem správně informován. Děkuji. Um, mnohokrát mohu se zeptat eh, stínových zpravodajů, jestli mají nějaké poznámky. Pan Simon za socialisty. Děkuji, děkuji panu Martinovi eh, za základ, na které můžeme stavět Myslím si, že je důležité, abychom tady opravdu zajistili eh, skutečně právně závaznou úpravu, eh, díky níž se budou účastnit všechny státy a podniky, eh, které jsou na to napojené, byly napojené dostatečně tak, abychom okamžitě měli skutečný pohled na situaci v Evropě a aby nebylo možné obejít, situaci, obejít ty struktury. Já si proto myslím, že je třeba, aby existovalo místo, eh, které eh, bude poskytovat přehled o aktuálnosti, o eh, a bude zajišťovat a předávání aktuálních dat. Jinak veřejná důvěra do nějakého, v nějaký takovýto evropský registr bude jenom zdánlivá podnik, který chce být opravdu jistý a chce se ujistit do eh, pohledu do podnikového registru, nebude nikdy eh, jistý, pokud tady nebude taková povinnost účastnit se a podnik a nebude si nikdy jistý, eh, zdali, ty podnik, zdali těm informacím důvěřovat. A proto tady mám zásadní otázku. Chci vytvořit instrument, jímž zajistíme eh, dobrý, jistý pohled na situaci pro všechny účastníky trhu, a nebo to nechci. Protože ten instrument, eh, který eh, nezajišťuje správnost všech vložených informací, není vhodný. Děkuji. Pan Karenc za EPP. Děkuji. Děkuji Hanzi Petru Martinovi za zprávu a za eh, jeho práci. Já si myslím, že ta debata eh, souvisí s tím, co říkal právě pan Simon. Je to otázka principů nebo je to otázka eh, nákladů? Takže za EPP souhlasím s tím, že v zásadě funkční registr byl pro podnikání velice dobrý. Víme, že mezi členskými státy eh, existují eh, různé úrovně. U nás eh, v Lotyšsku, co by u nováčka v této oblasti, my jsme začínali z nuly před 20 lety a teď máme velice moderní online systém, kde můžete získat všechny možné informace o společnostech, se kterými byste chtěli obchodovat. Ale víme, že ne všechny členské státy mají takové pokročilé systémy, řekněme protože eh, začínají z mnohem větší eh, základny eh, s mnohem další tradicí. Za EPP máme obavu, že kdybychom toto udělali, učinili povinným nebo závazným, tak jak by se tohleto zaplatilo? Nebo zajistilo. Takže v zásadě souhlasíme s duchem návrha, ale nebudeme podporovat ten povinný aspekt. Otázka ale je, že kdybychom lépe pochopili nebo znali eh, lepší náklady, a tak určitě rada by i eh, souhlasila, protože jinak by s tím rada takhle nesouhlasila, to víme docela dobře. Myslím si, že toto je správný směr, kudy se ubírat, ale eh, v tuto chvíli jsme tak trochu agnostičtí, pokud jde o závaznost celé té věci. Dobrá, děkuji. A nyní pan Strejček za ECR. paní předsedkyně. Já mám, eh, já mám málo co dodat k tomu, co řekl pan zpravodaj Hans-Peter Martin. Pouze bych chtěl zdůraznit eh, drobnou odlišnost eh, v našem přístupu k tomuto problému. My nahlížíme na propojení obchodních rejstříků zejména pohledem, aby to byl systém kredibilní, aby to byl systém v budoucnu ekonomicky efektivní, aby to byl systém založený na co nejnižším eh, míře byrokratického zpracování tohoto, tohoto systému, což samozřejmě souvisí, eh, souvisí s náklady. A, a pokud možno co, systém s co nejnižšími náklady. A protože jsme si vědomi toho, že eh, v různých členských státech je volen různý systém, Eh, ne vždy eh, identický tak, abychom mohli přistoupit na, řekněme, rigidní eh, formulaci, tak jak je v návrhu prohlasování postavena, tak tam je naše drobná odlišnost. My se domníváme, že eventuálně rada posléze najde přesnější formulaci mezi sebou při vyjednávání a tedy my tam dáváme důraz při hlasování na větší volnost Eh, pro národní státy, které mohou respektovat své odlišnosti a nepochybně se dohodnou. Děkuji. Děkuji. Není pan Bulman. Děkuji, paní předsedkyně. Pane zpravodaj, já se domnívám, že je zřejmé, eh, díky práci kolega Petra Simona, že naše frakce tato téma bere velice vážně. A že to nepovažujeme za téma okrajové, protože se domníváme, že funkční eh, systém, eh, funkční obchodní rejstřík je nezbytná součást evropského vnitřního trhu. Proč to říkám? Stále eh, více legislativy, které, kterou máme naštěstí spolu, je prosaditelnější jenom když víte, kdo na druhé straně eh, vyrábí, eh, obchoduje a eh, organizuje obchod například a tak podobně. My jsme tady měli velkou, velký legislativní předpis z minulého období a sice směrnici o službách, ale ta je neprosaditelná, pokud neznáte stav evropského práva a nebo nevíte, jak je to právo ovlivňováno eh, podle eh, dané eh, situace. Když už ani, když už ani neznáte adresu toho, té protistrany, my samozřejmě souhlasíme, že byrokracii třeba, je třeba minimalizovat a náklady také, ale evropský podnikový rejstřík je nezbytnou součástí evropského vnitřního trhu. A když e, nechceme, aby byl povinný, když nechceme e, srovnat ty registry s jednotlivými standardy, tak e, vlastně si nesmíme stěžovat, že potom nefunguje vnitřní trh. Já bych opravdu rád věděl, jak se rozhodneme jako většina v tomto výboru. Ale v této otázce bychom také mohli eh, dosáhnout nějaké náhodné většiny eh, zítra při hlasování. Já bych opravdu teď chtěl vidět, jestli teď máme většinu, a nebo jestli to bude zítra věc náhody. Eh, až budeme hlasovat o otázce, kterou já považuji za naprosto zásadní. Já si myslím, že bychom eh, si tady měli vyslechnout tedy eh, stanoviska všech, včetně Alde, abychom věděli, kam se zítra dostaneme. Děkuji. Pan Schmidt, myslím si, že teď jste chtěl eh, hovořit za Alde jménem stínových zpravodajů. Doufám, paní předsedkyně. Doufal bych, je k dispozici, ale člověk nikdy neví. Mám před sebou hlasovací seznam. A máme problém s odstavcem 4 původního textu, který poukazuje na Stoiber skupinu a v odstavci 5, pozměňovací návrh číslo 5, tady máme oddělené hlasování a to žádá skupina EKR. Hlasujeme proti, proti první části a pro v případě zbytku tohoto textu. Myslím, že to vyhovuje doporučení a dále pozměňovací návrh 6 od Petra Simona. Myslím si, že je to téměř slučitelné s pozměňovacím návrhem číslo 5. A zde se uvádí, že se o tom může hlasovat jako o něčem navíc. To nepřijímáme, přijímáme ten původní text. A zbytek je všechno hodnoceno kladně. Stačí to tak, pane Bulmane? Prosím, pan Bulman. Bez našeho stínového zpravodaje, si myslím, potřeb, protože on na tom pracoval, tak bych si myslel, že by bylo dobré, kdyby zpravodaj a stínoví zpravodajové ještě mohli se pobavit, tak abychom měli jasný celkový obrázek o situaci. Děkuji. Um, ich gebe das letzte Wort an unsere Berichterstatter. Poslední slovo dávám našemu zpravodajovi. Děkuji, kolego Bolmanem. Samozřejmě i včera jsme měli již kontakty s, s předsednictvím a se stínovými zpravodaji. Nicméně si myslím, že pro veřejnost by to mělo být co nejtransparentnější. Kolego Šmite, já jsem tu vaši otázku zcela nepochopil, nebo ten váš požadavek. Možná eh, ten hlasovací seznam je poněkud nejasný. Jsou tedy liberálové proto, aby ten rejstřík byl závazný, anebo jste proti té závaznosti? Jestli jsem pochopil správně hlasovací seznam, tak jste tedy pro závaznost nebo proti závaznosti. Myslím si, že to je ta zásadní debata, kterou bychom si měli ještě vyjasnit. Ze strany kolegy Simona, sociální sociálních demokratů, zelení, GUE, myslím si, že je zde většina pro závaznost, ale kde je, co se týká té aktualizace v rámci nákladů na administrativu, tam to ještě není zcela jasné, takže já bych nechtěl, abyste mě pochopili tak, že jsem proti závaznosti. Já chci, aby to bylo závazné, ale dělám si starosti o to, co pan Simons v tom svém pozměňovacím návrhu předložil, to znamená, aby to nevedlo k příliš velkému zvýšení administrativy administrativních nákladů. Já si myslím, že jsou zde eh, různé koncepce fungování v zemích Evropské unie a děkuji srdečně za tou zainteresovanou spolupráci. Já si myslím, že zítra to nebude náhodná většina, ale politická většina, které bude dosaženo. Dobře. Pokud nemáme další poznámky, tak jsem ráda, že funguje mezi skupinami dobrá komunikace a budeme o tom hlasovat zítra podle našeho hlasovacího seznamu. Dostáváme se k bodu číslo 5, který se týká o zaručení nezávislých posouzení dopadu, to jsme odsunuli a dostáváme se k bodu číslo 6, což je stanovisko za výbor Econ a FEME, e. paní Ashley Fox, týká se demografických výzev a mezigenerační solidarity. Paní Fox, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych na úvod poděkovat sekretariátu za pomoc při přípravě tohoto stanoviska. Demografická eh, výzva není nic eh, nového, nicméně, když se díváme na ekonomické problémy, které se prohlubují, tak máme problémy s veřejnými výdaji. Čili v našem výboru jsme se chtěli zaměřit především na trvalou udržitelnost veřejných výdajů, především co se týče penzijních systémů a stimulů pro dlouhodobé investice, aby řešila tuto demografickou výzvu. Všichni věříme, že toto stanovisko musí být efektivní. Myslíme si, že výbor pro zaměstnanost musí také dostat vedení od ekonomického eh, výboru a rád bych požádal jednak členy i stínové zpravodaje, aby vzali v potaz při přípravě pozměňovacích návrhů. Je jasné, že daňové a sociální systémy eh, spadají do kompetencí členských států. Naše úloha, tak jak ji vidím já, je, abychom pozbudili jednotlivé členské státy, aby připravili patřičné kroky a připravili se na demografickou změnu. Stárnoucí obyvatelstvo znamená eh, využívání čím dál více soukromých penzijních fondů a eh, úspor. To bude důležité, abychom mohli sdílet narůstající finanční břemeno v jednotlivých členských státech. Musíme zajistit, aby naše veřejné finance byly trvale udržitelné. Musíme um, umožnit, aby trh práce také mohl flexibilně reagovat na demografické změny. Musíme udělat vše pro to, aby starší lidé, kteří mohou pracovat, by měli možnost pracovat, jak dlouho chtějí. Musíme zajistit, aby tam nebyly žádné problémy a nevýhody při vychovávání rodiny. Paní předsedkyně, těším se, že budu spolupracovat s dalšími stínovými zpravodaji na této zprávě a připravím smysluplné stanovisko pro výbor pro zaměstnanost. Děkuji, děkuji za vaši stručnost. Takže nyní stínoví zpravodajové, poku, stínoví pokud se chtějí vyslovit, mám tady paní Aseja, ta má první slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za dobré stanovisko, které vzalo v potaz celou řadu eh, našich eh, otázek a obav. Pochopitelně musíme vyslovit solidaritu ke starším generacím, musíme se dobře postarat eh, v případě kolektivního dluhu a musíme zajistit také budoucí generace. Vítáme především důraz na trvalé udržitelných veřejných financích, což je předpoklad, abychom se mohli postarat o stárnoucí obyvatele trvalé udržitelným způsobem. A jako stínová zpravodajka za EPP k tomuto stanovisku předložím několik pozměvacích návrhů a myslím si, že budou v souladu s vašimi názory. Jaký bude velký dopad stárnutí? To záleží na tom, do jaké míry stárnoucí obyvatelé budou dále pracovat a jak se bude měnit míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti a také průměr, pra, průměrné pracovní doby. Čili musíme podporovat starší občany, aby mohli dále pracovat a měli bychom také bojovat proti negativním eh, dopadům stárnutí jinými prostředky. Měli bychom například předcházet zdravotním problémům. Pokud ve vyšším věku budeme zdraví a ne nemocní, tak také veřejné výdaje budou nižší. Máme různé prostředky, jak zvýšit produktivitu, jak zvýšit eh, také produktivitu v oblasti sociálních služeb, zdravotních služeb, což je klíčová otázka, která se musí řešit při překonávání těchto problémů. Ve Finsku minister financí propočítal, že 0,25 v nárůstu eh, produkce veřejných služeb by snížilo Eh, výdaje na eh, stárnoucí obyvatelstvo o 1% z HDP. Dále věk odchodu do, důvodu, do důchodu, zvýšení porodnosti, imigrace. Také chci pozbudit porodnost tím, že bychom poskytli větší pomoc mladým rodinám. Čili předložím několik pozměňovacích návrhů v tomto světle a doufám, že ostatní sdílejí podobné názory, tak jak to vyplývá se jeho stanoviska. Děkuji za pozornost a nyní za socialisty pan Louis Chagnoc, prosím. Paní předsedkyně, vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho práci ten návrh stanoviska je takové, je to vlastně stručný, přesný, kompaktní text, takže já půjdu přímo k cíli v těch svých připomínkách. Nejdříve demografické problémy samozřejmě mají dopad na veřejné finance a pokud chceme řídit, zvládat veřejné finance, tak vlastně je zde možnost, kterou mají státy Evropské unie vyhledávat nové zdroje a ten problém by mohl vyvstat zejména v rámci strategie EU 2020, kde se, jsou zmíněny demografické e, aspekty, ale bohužel otázka příjmu zdrojů tam není příliš objasněna v této fázi. Pokud se týká, nebo v té zprávě se uvádí možnost snížit demografický pokles podporou zvýšení porodnosti. S tím samozřejmě souhlasíme, protože pokud by populace rychle zrůstě a zrůstala, tak ten poměr mezi aktivní a neaktivní populací by se trošku změnil a samozřejmě tam je potřeba asi uvolnit určité veřejné zdroje pro podporu rodinné politiky. Nicméně v té zprávě se neuvádí budoucí růst aktivní populace. To je spíš otázka migrační politiky také, přistěhovalecká, která se zdá mimořádně striktní, závazná v některých oblastech. Kontrolované přistěhovalectví a legální je jednak zdrojem potenciálního růstu Evropské unie a vyšších nebo doplňkových daňových příjmů, které samozřejmě povedou k tomu snížení napětí v důchodových systémech. Jsou v podstatě dvě základní opatření, která ta zpráva navrhuje která si zasluhují určitou rozpravu. První opatření, které se tam navrhuje, to je přispět k soukromým penzijním fondům eh, a, snížení veřejné, veřejných penzijních eh, fondů. Tedy je zde určitý perverzní eh, tedy jev spojených nádob, což by, které by přineslo uplatňování takovéhoto opatření, protože pokud sniž, zvyšování soukromých penzijních fondů by vedlo ke snižování těch veřejných výdajů, tak to zase vyžaduje další srážky, tedy s, nebo další platby domácností, které by vlastně zatížily nebo znamenaly by také určitou hrozbu pro kupní sílu a ohrožovaly by také růst. Takže podle mého názoru by ty rovnováha těch režimů veřejných eh, byla také určitým způsobem kompromitována nedostatečnými zdroji souvisejícími s nedostatečnými výdaji, když by vlastně eh, domácnosti musely platit více peněz do soukromých penzijních fondů a snižovala by se jejich kupní síla. Druhé opatření, které navrhuje ta zpráva, to je pokračovat v práci nebo prodlužovat věk odchodu do důchodu to by vlastně pouze převedlo nebo přeneslo ty náklady na penze do eh, rozpočtové linky, která je věnována nezaměstnanosti, pokud by ta situace na pracovním trhu se nadále zhoršovala. Kromě případu, kdyby ty hospodářské politiky vhodné byly takové, aby vlastně zavedly v Evropě plnou zaměstnanost. Ale ta zpráva se nezmiňuje o této zásadní otázce. Zdá se, že dnes restriktivní politiky, které přijala většina členských států, by měla vést tedy k takové nezaměstnanosti, která by ohrožovala tyto systémy. Čili s tím by se zase pouze odsunoval ten problém pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Předložil jsem spoustu pozměňovacích návrhů a budu velmi rád, když je budu moci o nich diskutovat se spravodajem a se stínovými spravodají. Děkuji. Děkuji, paní Tvelde je také stínovou zpravodajkou. V případě této zprávy, prosím. Děkuji. Dávám čas, můžete se vydýchat, můžete se připravit. Doufám, že ano. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale řada z nás přebíhá z nejrůznějších schůzí na jiné. Vítáme obecně tuto zprávu, nicméně budeme předkládat celou řadu pozměňovacích návrhů. A vracím se k tomu, co říkal předřečník, který se zmiňoval o trvalé udržitelných penzijních fondech. Například, když se podíváme na rozpravu, která se týká eura a paktu stability, tak jedna ze silných stránek, na kterou se často zapomíná, je skutečnost, že členské státy mají povinnost eh, zajistit trvalé udržitelnost eh, penzijních systémů. Čili to budeme předkládat jako pozměňovací návrh a také předložíme pozměňovací návrh k otázce eh, odstavce 6, jeho nahrazení, který vyzývá členské státy, aby podporovali rodiny v rámci svých daňových systémů a systémů sociálních dávek. To si, myslím, nemá vůbec místo v této zprávě, čili není na nás, abychom říkali, jak mají rodiny žít v členských státech a jakým stylem by jednotlivé členské státy měly pozbuzovat své rodiny k takovému chování. Děkuji a nyní má slovo ještě pan Fox na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům za jejich poznámky, ty jsme si zaznamenali takže bude dobré, když eh, jednotlivě odpovím a spojím se s jednotlivými kancelářemi. Ano, jenom termín 4. června pro pozměňovací návrhy a potom 28. června budeme hlasovat eh, a nakonec ve výboru 13.7. Čili máme určitou možnost projednat eh, jednotlivé pozměňovací návrhy. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je bod 7, a to je zpráva pana Sikluna, přijetí eura Estonském ke dně 1. ledna 2011. Pan Sikluna také udělá prezentaci a přehled, eh, co se týče pozměňovacích návrhů. Eh, během poslední diskuse většina kolegů eh, podpořila politickou vůli Estonska, podpořila tyto snahy a je pro, aby k prvnímu ledna příštího roku se Estonsko přepojilo do eurozóny. Pochopitelně tady vznikají nejrůznější otázky. Musíme především zajistit, aby kvalita statistických údajů byla na vysoké úrovni, aby to byly důvěryhodné informace. A dále je tady otázka, která se týká inflace a nezaměstnanosti. Chtěl bych poděkovat sekretariátu, stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali s mojí kanceláří, abychom se dohodli na pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Dohromady jich bylo předloženo 13, 8 ze strany paní Marty Andresen, čili jedné poslankyně, a potom pana Klincence a pana Michela. Co se týče prvních osmi pozměňovacích návrhů, tak eh, si vážím názoru paní kolegyně, nicméně naprosto nesouhlasím, že Estonsko není připraveno nebo že bychom měli odložit eh, vstup Estonska eh, z nejrůznějších důvodů eh, do eurozóny. Čili k tomu nemám niž, nic co říct, k těmto osmi pozměňovacím návrhům, které v podstatě vyjadřují jedno stanovisko nebo vejdou, eh, vedou k tomuto stejnému stanovisku. Nyní se dostávám k pozměňovacímu návrhu pana Klince. Je to velice důležitý bod, v podstatě přechod na euro od ledna není výmluvou pro zvýšení cen v případě maloobchodu nebo v případě jiných výrobců. To je důležité téma, protože v některých zemích eh, to byl významný problém, v některých menší problém, ale dohodli jsme se s panem Klincem, že to dáme do odstavce 10 kde vyzýváme estonské úřady, aby se dobře připravili na danou změnu jak před, tak po zavedení eura, čili to bude umístěno v odstavci 10. Co se týče těch skrytých zvýšení, tady to zmizelo, ale souhlasím s vámi, že v podstatě to eh, vždy, vždy se objeví eh, jaksi nečekaně a nepředvídaně, takže o tom se budeme bavit zítra. Co se týče vašeho pozměňovacího návrhu, který se týká Eurostatu, který musí ověřit a spolupracovat informace z Estonského statického úřadu, tak já jsem zjistil, že k tomu skutečně došlo a komise je plně spokojená s vysokou úrovní statistických údajů, čili já navrhuji, aby to bylo součástí bodu odůvodnění, kdy nás komise ujistila a uvádí, že Eurostat úzce spolupracuje s estonským statistickým úřadem a došlo k ověření eh, k pravosti veškerých dat, které byly předány estonskými úřady. Je to tam jasně stanoveno v jejich zprávě, čili to bychom podle mého názoru měli zapracovat do této zprávy a měli bychom o tom informovat. Také pan Mitchell hovoří o informacích, o kritériích což je přídavné jméno, kde uvádí, že data musí být nezávislá. Já sice nevím, co to znamená nezávislá data, ale nemám žádné námitky, pokud to znamená nezávisle předkládaná data. Další pozměvací návrh žádá komisi, aby se podívala na účinky toho záchranného balíčku euro, co by to znamenalo pro estonský rozpočet. Já si myslím, že to je také relevantní, protože teď se takto přeskoumává celá eurozóna. A další pozněvací návrh od pana Michela, poslední, se netýká Estonska, ale obecně vyzývá komisi a ECB, aby informovali Evropský parlament o krocích, které mají snížit inflaci, což je důsledek nízkých úrokových sazeb. Opět nemám k tomu žádné námitky a myslím si, že to můžeme zakomponovat do této zprávy. Máme právo se na to zeptat. Čili souhlasím s těmito pěti posledními pozměňovacími návrhy a uděláme poslední konečné práce do zítřka. Dobře, nyní má slovo pan Mitchell jako stínový zpravodaj za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji, budu velice stručný, velice vítám tuto dobrou zprávu. Děkuji zpravodaji, že přijal mé pozměňovací navrhy a to slovo independent, nezávislý, znamená, že to nebude diktovat vláda, že to bude objektivní, že to bude číslo, které bude skutečně přijato, kdo nebude nikdo spochybňovat, čili to jsem měl na mysli, když jsem hovořil nezávislý. A já si myslím, že tomu doteď tak bylo, ale jsem rád, že tady přijímáte tuto změnu. Co se týče posledního eh, návrhu, netýká se to pouze Estonska, těch nízkých rokových sazeb. Je to něco, o čem hovořím dva a půl roku. Eh, říkal jsem to předsedovi ECB, když jsem přišel. Týkalo se to jinak mé země i jiné země, nicméně bohužel se s tím nic neudělalo. A v podstatě za rok 2007 eh, ve zprávě ECB jsem žádal, aby se ECB podívalo na tento problém. Pokud vím, tak eh, tomu došlo, nicméně se to těžko řeší, protože nízké úrokové sazby se používají k tomu, aby kontrolovali míru inflace a v eurozóně to bylo úspěšné s výjimkou inflace aktiv protože lidé skupovali nemovitosti, mělo to dopad na půjčky a já si myslím, že ECB i komise by se měly podívat na hlavní zjištění. Chtěl bych eh, poděkovat za vaši podporu a chtěl bych obecně poděkovat za to zprávu a skutečně přeji Estonsku vše nejlepší. Já si myslím, že je dobré, že v rámci eh, těchto rozbořených dob, je určité světlo na konci tunelu a země jako Estonsko je připraveno a ochotno převzít na sebe zodpovědnost také státu, který je v eurozóně. Pan Klinc. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, chtěl eh, říci, že všude, kde jsem stínovým zpravodajem, kdyby to všechno bylo taky jasné a jednoznačné, abychom se všichni dohodli na drobných změnách, tak by to bylo vynikající jako v tomto případě tedy. Čili eh, Estonsko už je tedy připraveno. A kdyby nebylo, eh, kdyby nebylo eh, připraveno, tak bych tu otázku otočil a ale otázku je, jestli eurozóna je připravena, ale my bychom měli být rádi, že nějaká země je vůbec připravena přistoupit do eurozóny a Eh, já jsem velice rád, že eh, eh, Estonsko chce mm, se stát členem, že se stane členem a myslím si, že návrh kolega, kolegy, Marty Andreasen z politických důvodů teď politicky není vhodný. Já se to ani dokážu představit. Už jsme jednou udělali problém, že jsme rozhodovali z politického důvodu o členství v eurozóně. A teď se nám to vrátilo. Estonsko plní všechna kritéria, a, aby se stalo členem, takže se stane členem a my tedy a, eh, a eh, plně toto budeme podporovat, až se na tom, o, o tom bude příště hlasovat. Eh, for... Děkuji. Hledám tady další stínové zpravodaje. Je tady pan uh, Gluter. No, nechcete nic říkat, tak. To je uh, všechno tady. Ještě někdo se chce vyjádřit? Nikoli, tak pokud ne, tak dám eh, slovo zpravodajovi, aby schrnul tu eh, debatu. Samozřejmě hlasovat o tom budeme zítra, abych upřesnila. <clears throat> No, eh, Já akorát poděkuji zpravodajům ostatním za spolupráci. Je tady akorát jedna drobnost, kterou bych chtěl napravit správně, protože to tam, myslím, bylo chybně. Ale jinak se těším na hlasování zítra. To je všechno. Děkuji. Dobré, já vám také děkuji za vaše vystoupení a nyní přejdeme k dalšímu bodu. A vidím už tady naše spravod, našeho pana zpravodaje. Je to zpráva k odměňování členů správních orgánů společností kotovaných na borze a politika odměňování v odvětví finančních služeb. Dávám tady slovo panu El Chadravímu, aby nám uh, představil eh, ty eh, příslušné mm, návrhy. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem to akorát stihnul, koukám na své vystoupení. Rád bych poděkoval kolegům za 84 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Většina z nich je velice konstruktivní a myslím si, že některé z nich zprávu zlepší. Samozřejmě existují eh, pořád politické rozdíly, to asi nikoho nepřekvapí, když to, říká, když to řeknu. A jako zpravodaj se maximálně vynasnažím, abychom eh, v nadcházejících dnech se sešli s těmi jednotlivými stínovými zpravodaji a pokusili se eh, vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy pro některé, k některým obecným otázkám. Myslím, že zejména ve stávajícím klimatu je třeba, aby Evropský parlament vydal silný signál, pokud jde o kompenzaci o politiku odměňování ve veřejném sektoru, zejména pokud jde o soukromé eh, společnosti. Eh, to nezodpovědné odměňování je nebezpečné a proto musíme toto eh, řešit. Na celosvětové úrovni, evropské úrovni i na mm, úrovni členských států lidé volají po tom, abychom něco dělali. Společně s paní Mekarzy bych eh, souhlasil, že potřebujeme eh, silnou zprávu eh, Evropského parlamentu k politice odměňování. Musíme stanovit určité zásady, které nám umožní přispět zcela jasně. Tohle přichází velice včas. My navrhujeme, aby zítra Evropská komise, respektive jde o to, že Evropská komise zítra vydá zprávu k naplnění e, těch doporučení z června 2009 e, k odměňování. Pokud já vím, tak je na tom ještě třeba odvést velký kus práce a to, jak se to řeší, rozhodně není uspokojivé všude. Takže my potřebujeme eh, nějaké eh, robustnější iniciativy a tohle je jenom takový eh, příklad. Politika odměňování je jenom jedním aspektem, který se týká finančního sektoru. Je potom také třeba se zabývat interními dohledovými orgány a tak podobně. Já očekám, že Evropská komise na začátku roku 2011 navrhne rámcovou směrnici k eh, odměňování veřejných nebo eh, ve firmách eh, kotovaných na veřejných trzích. Já nechci zacházet do podrobností, ale jenom k některým věcem. To, co navrhuje paní Wortmann Kolke zřízení krizového fondu, to je, myslím, sformulované velice efektivně. Několik eh, pozměňovacích návrhů eh, chce větší proporcionalitu, s tím také souhlasím. 67. od paní Bols. Navrhuje, eh, abychom se nezabývali jenom konkrétním platem při odměňování, ale i, při, i penzijními nároky, a to si myslím, že je také velice důležité. Potom jsou tady eh, určité názorové rozdíly mezi mnou a ostatními. Myslím si, že je důležité, pokud jde o eh, řízení provozního rizika, aby kdokoliv eh, se o něco takového bude snažit, tak aby se to kontrolovalo předem. Jde o to, že společnosti musí mít nějakou pevně danou strukturu a musí řídit riziko efektivně a musí to ověřovat, toto externí orgány. Já tedy proto tady vítám zprávu paní Bols, nebo respektive její podporu, pardon. Myslím si, že bychom měli eh, v případě, že eh, je tady riziko mezi manažeři, manažery a obchodníky nějakého konfliktu, tak to by mělo být také předem ošetřeno. A závěrem navrhl jsem, aby eh, ta, eh, aby kromě těch povinných pravidel, které navrhuje, navrhuje paní McCarthy, eh, společnosti kotované na burze měly být také předmětem nějakého veřejného oznamování pokud eh, jasně nebudou zveřejňovat eh, platy a odměny. Potom další věci, které se tady budou řešit při vyjednávání, se budou asi týkat poměru mezi eh, variabilní a pevnou složkou platu. Myslím si, že tady existují různé návrhy ohledně toho, kolik by mělo být variabilní. A různí kolegové se zamýšlejí nad tím, jak eh, bychom povzbudili tedy určité, eh, určitou, určité rozumné omezení platu, uměřenost při stanovování odměn. V posledních letech eh, se, myslím, ukázalo, jak málo jsme odpovědní, pokud jde o odměňování. Myslím si, že toto bychom měli politicky tedy ošetřit a, a to je tedy všechno. Já jsem zvědavý, co na to kolegové eh, řeknou a opravdu se těším na to, až se sejdeme se stínovými zpravodaji a zjistíme, kde eh, budeme moci zprávu zlepšit. A potom samozřejmě nastane hlasování. Děkuji. Děkuji vám, pan Nitras. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Bez pochyby je potřeba mm, zaznamenat určitý pozitivní aspekt v té zprávě, který se týká zejména vztahu mm, odměňování při dlouhodobých finančních projektech. To je určitě problém, který je potřeba a bude potřeba vyřešit výhledově. Velmi důležitá věc se týká ten Eh, členů výboru pro odměňování. To je ustanovení, které je určitě potřeba ponechat a které si myslím, že zde bude dosaženo konsensu. Několik připomínek bude se konat setkání, počítám tedy se setkáními se spravodajem, nevím, jestli můžeme souhlasit s tím, že výše odměny je hlavní důvod krize. Já se domnívám, že ten problém je daleko složitější a že ty příčiny jsou komplexnější. Určitě ty odměny jsou eh, nepřímým eh, fenoménem, ale není to ten hlavní důvod, který způsobil krizi. Musíme se také zamyslet nad iniciativami které, mm, zde, které eh, navrhují uplatnění taxy nebo daně, která by byla Eh, vlastně zaměřena na ty přehnaně vysoké odměny. Já si nemyslím, že to bude opatření, které bude v Evropě obecně akceptováno, stejně jako systém pojištění. Já si dobře nedokážu představit, rád bych slyšel názory, ale nedovedu si moc dobře představit tu metodu, jakým způsobem by systém toho pojištění, těch pojistek, měl ovlivňovat eh, záležitosti související s krizí. Já nevím, jak by se ty peníze daly využít ve pro v případě krize. Jednalo by se o opatření, které je příliš dalekosáhlé, které jde moc daleko podle mého názoru a je potřeba se zamyslet nad eh, schodou která by byla nebo spíše nebyla dosažena, pokud jde o takové opatření. To jsou tedy mé připomínky a myslím si, že ta myšlenka parlamentní iniciativy je dobrá, ale spíše bych se zaměřil na určitý etický kodex, a nikoliv na vytváření nějakých institucí nebo zavádění nových daní. A co je také neméně důležité, to není první dokument, který zpracováváme a který se týká odměňování. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom všichni provedli analýzu eh, těch vnitřních ustanovení, která regulují odměny, zda tedy dopad, jejich dopad je negativní, pozitivní nebo neutrální. Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát, Karl Heckman. Děkuji, paní předsedkyně. Obecně se těším na diskusi na toto téma s pranem pravodajem Obecně můžeme říci, že přístup, o kterém se zmínil kolega, že musíme nejdříve učinit zhodnocení rozhodnutí, která padla v této oblasti a musíme zjistit, zda tato opatření byla přínosná. A potom se musíme zamyslet, jak novým způsobem řešit situaci, jaká opatření zavést, pokud ta dosavadní budou neuspokojivá. Je také důležité pamatovat na to, že musíme mít určitou proporcionalitu, protože máme nejrůznější typy společností, subjektů a v této zprávě jsem pochopil, že by se to týkalo všech, což možná není úplně ideální přístup. Obecně si myslím, že musíme pamatovat také na to, že Evropa sehrává globální úlohu. Základ je G20 pro rozhodování, čili musíme pamatovat i na to, co se děje v celosvětovém měřítku, čili nemůžeme se omezovat pouze na Evropu. Některé posměvací návrhy chtějí posílit pozici akcionářů, což je dobré, ale já si myslím, že by bylo také dobré, aby ten přístup byl dobrovolný a ne povinný. Hlavně co se týče akcionářů a jejich možnosti, aby byli součástí rozhodovacího postupu při odměňování. Já si myslím, že platy bychom měli vynechat a celkově jako politici bychom asi neměli udávat konkrétní čísla, konkrétní procenta v případě odměňování. A to je v mých pozměňovacích návrzích, které jsem předložil. Já si myslím, že jsme tady příliš konkrétní. Také obecně je dobré pamatovat na to, že se bavíme o celkových výsledcích podniků, to má dopad na prémie, na platy lidí. Pochopitelně to velice těžko my můžeme hodnotit, nicméně je důležité, abychom rozlišili, když hodnotíme, zda náš přístup je proporcionální či ne. Čili obecně mám pocit, že je zapotřebí probrat některé tyto otázky a je důležité, abychom zhodnotili rozhodnutí, která jsme již přijali, než budeme rozhodovat dál. A na závěr bych chtěla připomenout, že vytváříme nové subjekty, nové orgány dozoru a musíme zhodnotit, jaké úkoly jim budeme zadávat, jaké nové orgány potřebujeme, protože opět budeme mít nové orgány, které budou dohlížet nad výšší odměn a já si myslím, že to je možná trošku přehnané. Takže já se těším na konstruktivní diskusy s panem zpravodajem i stínovými zpravodaji a doufám, že se dobereme ke společnému stanovisku. Děkuji. Nicky Fout. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji. Pochopitelně tady je všeobecná mezinárodní dohoda o výši odměn, je zapotřebí mít lepší pravidla, také propojení, co se týče odměn v oblasti finančního sektoru. Já si myslím, že musíme některé otázky naprosto vyjasnit, pokud to chceme také opatit mimo finanční sektor, kde ještě neexistuje všeobecná mezinárodní dohoda. Čili pokud jdeme nad rámec finančních služeb, tak si myslím, že potom podniky v Evropě budou na jiné úrovni než jejich konkurenci ve světě. Na to nesmíme zapomínat. Souhlasím s tím, co říkal Karl o proporcionalitě. Například musíme zajistit, aby menší podniky, střední podniky, různé specializované malé firmy by neměly mít takovéto výbory, které budou stanovovat vyšší odměn. Já si myslím, že tady by měly mít určitou volnou ruku a především ten dohled by měl mít volnou ruku, až se bude dívat na tyto malé specializované firmy. Budu eh, dávat pozměvací návrhy, které se říkají obecně řízení podniku, to je součást tohoto návrhu. Slyšela jsem také to, co jste říkali o akcionářích a o odpovědnosti, na to se musíme podívat a také tady existuje úloha interních a externích auditorů. Dále jsou to dozorčí orgány v rámci podniků, například když použi- když se díváme na vedoucí pracovníky, kteří nemají výkonné pravomoci, tak eh, prochází určitým auditem, tak jak je to u nás doma. Dále, když se podíváme na zprávu OECD, ta se také zabývá otázkou finančních odměn. Tam je velice zajímavý bod mezi odměnou a přijímáním rizik těchto pracovníků. Pochopitelně v případě velkých finančních institucí eh, tyto instituce hodnotí rizika, která si buď chtějí nechat ve své rozvaze nebo ne. A člověk, který upisuje tato rizika a daná instituce se dostávají do úplně jiné pozice, než když máte instituci, která odepisuje aktiva a chce riziko přenést na někoho jiného. To jsou podle mého názoru dva odlišné příklady toho, kdy instituce rizik nemusí být v souladu s širšími trhy. Čili možná se musíme podívat na odměny, v případě různých typů finančních institucí. Takže někdo teď telefonuje, kolega telefonuje a přitom by měl hovořit. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poukázat na to, že je to vlastně věc, která v anglo- se orientuje na angloamerický systém burz. Výkonný a nevýkonný ředitel v mnoha zemích i na evropském kontinentu máme dvoustupňový systém to představenstva, že je tam vlastně výkonný eh, ředitel a představenstvo, takže si myslím, že v té konečné zprávě nebo v konečném znění bychom tuto možnost měli zmínit. Uh, když se zde hovoří o ředitelech, tedy directors, které zaměstnávají ty společnosti, ale potom tam nezahrnujeme ty lidi, kteří právě alespoň v očích veřejnosti právě pobírají přehnaně vysoké odměny a bonusy. Když myslím na bonusy, eh, na německé banky, pardon, tak tam pan Ackermann, představitel, stane 11 milionů eur ročně ale vlastně je na seznamu těch nejlépe placených pracovníků Eh, banky až 80. nebo 90. To znamená, že tam je třeba 70 nebo 80 lidí, kteří jsou lépe placení, makléři, obchodníci a tak dále. Pokud se budeme zabývat pouze představenstvem nebo tím vedením, tak vlastně svým způsobem by to veřejnost asi trošku uklidnilo, ale v podstatě by to v zásadě ten problém nevyřešilo. A musím říct si, kolega už se o tom také zmínil, jako člen liberální frakce, Je to pro mě těžké smířit s tím, že politika odměňování, včetně bonusu, by se vlastně měla týkat pouze těchto osob, čili máme zde výbor pro odměňování, máme zde valnou hromadu, kde akcionáři se scházejí a rozhodují v každé zemi máme určitý řídící eh, výbor nebo orgán kontrolní a já si myslím, že všechny tyto skupiny by měly plnit tyto úkoly. Já chápu, že je politický tlak, který je mezi tím tak velký, že musíme něco udělat nebo budeme muset něco udělat, ale neměli bychom příliš ukvapeně jednat, pokud eh, se některé tyto věci musí řešit, musíme najít tu správnou cestu. Ono je to možná relativně jednoduché, také už existuje určitý specializované právní kanceláře, které se tímto zabývají a už jsme slyšeli a viděli, že ve Velké Británii například mají na mysli vyšší zdanění těch vyplácených bonusů nebo odměn jak to bude vypadat, takže nejednejme příliš ukvapeně a samozřejmě ty podniky zabývající se finančními službami jsou v popředí, protože tam skutečně ty odměny vedoucích pracovníků a členů představenstva jsou vysoké, ale neudělejme tu chybu, například, že bychom omezili, řekli na 50% bonus a ne vyšší, ale budeme muset žít s tím, že výše těch platu těch mest vlastně bude nadále nadprůměrná. Nebo těžko budeme vysvětlovat občanům, proč zaměstnanec, řadový zaměstnanec banky, který tam sedí někde přednášce, na přepážce vydělává milion, když a třeba eh, primář kliniky vydělává 80 tisíc. To bychom asi těžko vysvětlovali. A takže já si myslím, že se zde snažíme jaksi vyhovět tomu politickému tlaku, ale v praxi by to až tak nic moc nezměnilo. Takže podle mého názoru já jinak tou zprávou v zásadě souhlasím. Orientace na riziko, na dlouhodobé, dlouhodobé výhledy, to ano, to má smysl, ale ještě bych chtěl říct, pokud něco takového uděláme a chceme tedy prosadit, tak to musí jít nad rámec užšího vedení představenstva, musí to zahrnovat i ostatní zaměstnance, kteří taky mají obrovsky vysoké příjmy. Já, já ne, bych nevidím třeba spravedlivě, proč zaměstnanec banky vydělává 2 miliony ročně a tak dále. Prostě jsou to obtížné věci, takže bych asi řekl, ano, v Realu Madrid vydělávají více, tam vydělává 30 milionů, ale dobře, to je jen taková připomínka, děkuji. Já bych si k tomu eh, dovolil eh, vyjádřit eh, několik věcí a potom možná Arlene McCarthy. Nebo uh, máte ještě pořád uh, uh, zapnutý mikrofon. Jediné, co já jsem k tomu chtěla říct, je, že je pravda, a už to bylo zmíněno, že bychom se měli uh, snažit o, o přiměřenost. Možná, že až se budou sestavovat kompromisní pozměňovací návrhy, tak bychom to mohli mít na paměti. Mé eh, vlastní pozměňovací návrhy eh, se chtěly zaměřit jenom na určitý eh, soulad mezi tím přístupem, který zaujmeme tady a ve směrnici o kapitálové přiměřenosti. Nicméně bychom opravdu měli naznačit o jaké úrovni chceme hovořit. Nechceme eh, eh, řídit eh, podrobně každý bonus. Tam jde o to, abychom se zabývali spíš tou nepoměrností velkých premií, které mohou zcela zkreslit výkonnost firmy. A potom u té směrnice o kapitálové přiměřenosti tohle děláme tím, že nadefinujeme to množství. Eh, a o to vám ještě řekne Arlín. Měli bychom se snažit eh, tedy k tomu přistupovat eh, konsistentně. Ať už řekneme cokoliv, a, nebo uděláme cokoliv, tak vždycky budou nějaký chytří lidé, kteří si najdou ze říčku kolem, ale to není důvod se vzdat. Pokud akcionáři vědí, jak jaký měl úmysl zákonodárce, a to bychom měli vyjádřit co nejchytřeji, tak eh, myslím, že budou mít lepší základ pro to, aby mohli namítat až půjdou na valnou hromadu a řeknou, no, že byste třeba možná a, eh, a, eh, byste možná vy tím způsobem dodržujete literu zákona, ale obcházíte jej. Takže bychom mohli také doufat v to, že členské státy nějak chytře budou připravené toto implementovat. Potom ještě poslední poznámka k těm záchranným fondům. Já si myslím, že máme návrh komise e, na záchranný fond, který e, vyřeší likvidaci firmy nebo který e, vám pomůže s kapitálem, když dojde k nějakému přeshraničnímu bankrotu. Já si myslím, že tady existují eh, zajímavé náměty, které by bylo možné použít, zejména třeba eh, pokud se jedná o přeshraniční převod aktiv. Pokud máte nějakou přeshraniční instituci, tak je to problém, eh, protože ten kapitál oni mají v jedné zemi, tak tam patří, ale později, ale pokud dozorčí rada řekne, z této země nic neoteče, tak z ní také nic neoteče. A v velkém případě bank může dojít k tomu, kdyby stál za to se, zabýv, stál za to se tím zabývat z naší strany. Ovšem nemyslím si, že eh, by tady bylo možné nějaké generické řešení, které bychom uplatnili za každých okolností. My bychom se měli snažit eh, zajistit, aby existovala řádná pravidla pro řešení přeshraniční eh, platební schopnosti. A nevím, jestli tohle je zpráva, kde bychom se měli pouštět tímto směrem. Takže jsem opravdu ráda, že eh, bychom to měli omezit eh, na eh, tuto oblast. A závěrečným řečníkem je teď Arlín. A potom pan Kruter a pak zase zpravodaj. Každopádně se nám tady ještě roste. Arlín, prosím. No, pan Kruc? Já bych jenom velice stručně z našeho pohledu řekl, že děkujeme panu zpravodaji samozřejmě Myslím si, že celkově eh, se jedná o eh, potřebnou zprávu. Ovšem ještě jednou bych se dotkl toho, co říkal pan eh, Klinc. On ne nesprávně se zabýval tím velkým napětím mezi příjmy lidí, kteří jsou ve výrobě a v normálním obchodě. a samozřejmě Oni nejsou v těch exponových, eh, exponovaných pozicích, ale čím větší je tam ten tlak nebo to napětí, tak tím je to méně sesitelné. Musíme se ovšem eh, bavit o tom, eh, jak zajistit spravedlivost v odměňování ve společnosti, která bude, tak aby to opravdu bylo spravedlivé. Z mého pohledu je v pořádku to, co tady pan zpravodaj říká. Některé pozměňovací návrhy, zejména od eh, Pascal Confond si myslím, že jsou eh, smysluplné. Jinak bych ovšem řekl, že ta zpráva v původním eh, znění je lepší než to, co k ní přidávají pozměňovací návrhy. Tak to je všechno, děkuji. Dobrá, děkuji. Vidím, že zrovna přichází pan Kempen. My teď právě probíráme odměvání společnost, členů správních orgánů společností kotovaných na voze, kdybyste nám k tomu chtěli něco říct. A teď bude ale mluvit eh, Arlene. No, já jsem nechtěla opakovat eh, některé ty věci, které jsou už eh, v mé zprávě, ale je tady zřejmá vazba a já docela podporuji to, co dělá pan zpravodaj. Já už to několik lidí řeklo, je třeba, aby eh, náš výbor zaujal vedení v eh, této otázce, protože veřejnost se na nás dívá jako na eh, zákonodárce. Nemáme rozhodovat o tom, kolik kdo bude brát, ale stanovit určitý rámec, určitá pravidla, protože některé průmyslová odvětví se nám mimořádně vychylila. Samozřejmě můžete říci, jestli supermodelky by měli dostávat 300 tisíc eh, jenom za to, že vylezou z postele nebo fotbalisté. No, to je mi jedno, upřímně řečeno, protože to nejsou mé peníze, ale měli bychom eh, eh, dávat pozor na bankovnictví, protože tam jde o zdraví ekonomiky, o, o zdravém podnik- přijímání rizik. Všichni, kdo dávají peníze do banky, jsou potom vystaveni riziku. Čili my tady eh, ovšem nechceme regulovat nic jiného, než to eh, excesivní, nadbytečné riziko. Samozřejmě odměňování nebylo eh, důvodem krize, ale to, že lidé byli připraveni podnikat velká rizika, protože by mohli získat nadbytečné obrovské příjmy, to bylo ústřední součástí krize. A myslím si tedy, eh, že existuje vazba mezi odměňováním ve finančních službách a tímto. Pokud se podíváte na eh, zásady eh, Rady pro finanční stabilitu a G20, tak je zřejmé, že musíme se na mezinárodní úrovni pustit vpřed krok za krokem. Ovšem zcela jasně se říká, stejně jako náš zpravodaj říká, že i potřebujeme vyváženější přístup k regulaci finančních služeb pokud by to tak nebylo, proč bychom zřizovali eh, Radu pro finanční eh, stabilitu FSB se všemi těmi eh, revizemi. A já si prostě myslím, že je nepoměrné, když zaměstnanec dostane 90% platu jako premie. To je nevyvážené. Proto myslím si, že potřebuje stanovit určitá rámcová pravidla v této oblasti. Byla jsem velice ráda, že jsme mm, v případě CRD mohli Eh, vést videokonferenci s panem Štefanem, eh, který je generálním tajemníkem bazilijského výboru. A mě zaujalo, že on konkrétně eh, řekl, že banky by mohly splňovat požadavky na kapitálovou přiměřenost, kdyby nevyplácely tak velké bonusy. Takže ta kultura celého toho odvětví, které, kterým se tady zabýváme, se prostě vyvinula tak, že osobní eh, zisky eh, jsou důležitější, stále důležitější v těchto eh, institucích. Ten pan nám také řekl, že 40% přebytků se odčerpává z kapitálu a to jde opět, to jde opět o zdraví těch institucí. Takže opět tady máme legislativní povinnost, závazek nebýt příliš preskriptivní, ale dát flexibilitu, ale zřídit pravidla, pro regulátory těch institucí, tak a nesmíme ovšem zajít eh, příliš eh, daleko, tak abychom eh, neovlivnili zejména ty menší instituce. A stejně jako předsedkyně bych řekla něco k panu Klincovi. Pokud budeme regulovat, lidé si vždycky najdou nějaké díry, nějakou, nějaký způsob, Eh, obcházení pravidel. No ale kolegové, není to eh, strašné, eh, že oni budou muset obcházet pravidla, aby pokračovali ve stávajících praktikách, které nejsou přijatelné obecně. Já si myslím, že to odvětví se prostě celé musí změnit. Nemyslím si, že bychom mohli říci, že mm, se tady s tím dá udělat cokoliv. Prostě hledání těch eh, děr eh, neznamená, že bychom neměli eh, nic dělat. Pan Klinc hovořil o Velké Británii a já vám na to odpovím. Finanč, ministerstvo financí jasně dalo najevo, že nedovolí, aby se tady využívalo nějakých mezer. Prostě my nebudeme připouštět porušování pravidel, prostě proto, že se to odvětví nechce e, změnit. Myslím, že to je tak hlavní, co bych tomu řekla. Děkuji. Vidím, že už se nikdo nehlásí, takže teď dám slovo panu zpravodaji, panu Elchadravýmu, aby to shrnul. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat kolegům za veškeré jejich příspěvky. Takže někteří, zdá se, navrhují, abychom počkali, uviděli, co se stane, abychom nic neuspěchali. Neměli bychom také dublovat něco, co už bylo uděláno. Jak už jsem říkal, zpráva komise by měla být vydána zítra. Týká se doporučení z června z roku 2009. Já se obávám, že tato zpráva asi řekne, že celá řada členských států neuplatnila daná doporučení a krátkodobé stimuly ve finančním sektoru prostřednictvím různějších bonusů si stále vedou velice dobře, čili já se obávám, že to bude další potvrzení toho, že musíme jít dál, to znamená nad rámec našich doporučení. Je také důležité, abychom přijali jednotný přístup v rámci celé Evropské unie, abychom měli rovné podmínky pro všechny, abychom neměli nekalou konkurenci, aby nedošlo k pokřivení trhu a souhlasím se všemi, kteří říkají, že bychom se neměli v naší iniciativě omezit pouze na ty nejvýraznější společnosti a také na ty nejvýraznější osobnosti Eh, ve společnostech, máme tam celou řadu lidí ve střední, eh, jako střední manažery, nižší manažery, čili musíme řešit i postavení a těchto lidí. Náš přístup musí být eh, všeobecný. Čili na závěr stručně, jak již jsem říkal, budu hovořit se stínovými zpravodaji blízké budoucnosti a snad se nám podaří použít také informace, které budou vydány zítra v zprávě komise, abychom měli jistotu, že náš výbor má vedoucí úlohu při řešení těchto problémů. Děkuji mnohokrát. Další fáze bude taková, že budeme ve výboru hlasovat na 22. Eh, června a snad tuto zprávu předložíme na plenární zasedání v červenci. Děkuji mnohokrát, čili nyní se dostáváme k posledním bodu na našem dnešním programu. To je stanovisko pozměvacích návrhů, které se týká budoucí opatření politiky v oblasti trhu s deriváty. Spravodajem je pan Langen, čili nejdříve dám slovo panu zpravodaji, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. My jsme o pozměňovacích návrzích již a o zprávě již diskutovali. Já jsem, moje snaha a snaha spolupracovníků bylo, abychom vlastně našli co možná nejvhodnější regulaci, na které by se podílali, se kterou by souhlasila většina kolegů z různých frakcí. Co se týká předložených kompromisů, které o kterých se v posledních deseti dnech intenzivně diskutovalo dvou, dvoustraně, ale také interně v rámci jednotlivých frakcí, tak myslím si, že se našla prostřednictvím těchto kompromisů cesta nastolit jasnou linii Evropského parlamentu v oblasti této legislativy. Na konci června, na konci července je to plánováno. A potom také jednotlivé, kde se také zohledňují jednotlivé aspekty derivátů, protože deriváty posílily na finančních trzích, jsou různé typy a třídy, kde chybí transparentnost, kde není dostatečně vyváženo, nezohledněno riziko a tak dále. Ty kompromisy, které byly předloženy, se tý, těch prvních osm se týká bodu odůvodnění a ty další kompromisy až po číslo 23 tak ty jsou vlastně um, záležitosti, které budou převzaty do zprávy. Ještě bych chtěl stručně říct, kde jsou ještě problémy. My jsme o tom diskutovali a sociální demokraté, EPP, ALDE, Zelení a ECR se také na většinu dokázali shodnout na většině těch pozměňovacích názorů, takže já bych chtěl, aby byla dosažena co nejširší většina, aby vlastně skutečně se dosáhlo striktní regulace. Proto jsem netrval na jednotlivých slovech, ani také na těch pozměňovacích návrzích, které předložil X nebo Y, ale snažili jsme se najít co nejjasnější linii parlamentu, proto bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se účastnili a podíleli na této práci. Ty sporné body, které jsou ještě nevyřešené, myslím si, když začnu u bodu odůvodnění, tak jsme se shodli na tom, že deriváty by měly eh, vlastně hrát důležitější úlohu, měla by se více zohledňovat riziko, měly by se co se týká funkcí eh, účastníků trhu a tak dále, měly by se rozlišovat. Je zde také a měla by se posílit transparentnost a regulace na finančních trzích. Na této línii bodu odůvodnění se vychází, nebo z této linie vycházejí všechny návrhy. V podstatě, pokud jde o body odůvodnění, co to bylo? Nějaký příspěvek? Ano, takže na ten, z tohoto základu vycházejí ty kompromisy. Kompromis 1 se týká bodu odůvodnění 11 a s tím všichni souhlasili. Kompromis číslo 2 se týká pozměňovacího návrhu E. Tam jde o riziko, o správné hodnocení rizika na trhu derivátů a myslím si, že také s tím všichni souhlasili. Pokud jde o kompromis 3, tak jsem podl- předlo- zde je pozměňovací návrh 26 paní Podematy, který jsem vzal jako základ. Tam jde o hlasování po částech, tři části, kde ta první a třetí část je jako kompromis z mé strany a na přání frakce ta se bude potom hlasovat o druhé části. Druhá část tam navrhuji zamítnutí se týká určitého hlasování, že těch jde zde o vlastně hodnocení těch derivátů k zajištění úvěru a stability celé eurozóny, která by se měla posílit. Tady je určitě rozdílné hodnocení do té míry, že ty kreditní deriváty k zajištění úvěrů určitým způsobem mají funkci, která by mohla korigovat nebo manipulovat s trhem. V případě Řecka jsme měli celkem 310 miliard euro řeckých státních půjček, ale měli jsme také zajišťovací částku 6 miliard euro, průměr 8 pojištění ročně což odpovídá pojištěnému objemu 12,6, což je 52 miliard euro a to vlastně je přibližně eh, třetina, eh, třetina toho státního dluhu řeckého, která byl, který byla pokryta a ne celý, takže Řecko nemůže říct, že vlastně spekulace způsobily ty řecké problémy, ale pravděpodobně politika zadlužování samotného Řecka. Takže proto bych tu prostřední část ta vychází z pozměňovacího návrhu paní Podemata a tady tu bych ještě vyčlenin. Potom zde máme kompromis číslo čtyři, který, když se na to dívám, tak je podporuje pět frakcí a ten vlastně se týká úvodu odůvodnění. Jedna, kde se mění také paradigma Evropské komise v tom smyslu, že je potřeba silnější regulace. Potom se dostáváme k, ke kompromisu číslo čtyři. hlasování po částech. Tady tato část, tuto část podporuje nebo požadují sociální demokraté, zelení, ALDE, EPP a ECR. První a druhá část tedy. Druhá část znamená pokud se využívají ty deriváty ke spekulacím, tak, spekulacím, tak tam je potřeba předložit odpovídající regulaci. To jsou doplňky k pozměňovacím návrhům číslo 5, a který se týká části G. Potom zde máme pak je zde hlasování po částech sociálních demokratů. Jedná se o druhou část. To bych ještě ponechal otevřené. Kdo bude hlasovat? základ pro tento pozměňovací návrh je správný, ale není, nebylo ještě dosaženo jednoty. Mm, zda tato část bude také zahrnuta, čili budeme hlasovat po částech. Nyní se dostáváme k kompromisnímu návrhu 6, bod odůvodnění H. Tento, pozměňova, tento kompromisní návrh 6 ještě byl doplněn na přání sociálních demokratů Týká se objemu a druhu transakcí, skutečnému riziku, a tam se to uspůsobilo riziku pro konečné spotřebitele. Zde vidím, že jsou ještě tři další případy. O tom se jednalo včera a dnes dopoledne v 10 hodin eh, to sdělil sekretariát výboru a to, že tato doplnění nebyla převzata do kompromisního návrhu, ale byla přejata jako ústní pozměňovací návrhy. Všichni z nás vědí, že je to kvalitativní rozdíl. Já jsem to chtěl převzít vzít jako kompromisní návrh, protože u orálních pozměňovacích návrhů vlastně hlasovat jednotliví kolegové, takže já bych poprosil, aby sekretariát zahrnul tento bod do kompromisního návrhu, proto, bychom mohli o tom zítra hlasovat, ale myslím si, že se to dá ještě v tom hlasovacím seznamu změnit, upravit. Já si myslím, že spolupráce eh, s mou, s mou eh, kanceláří byla relativně dobrá a s představenstvem. Já bych tedy ještě požádal o to, aby ten kvalitativní rozdíl byl uznán a abychom vlastně se nenechali, nezabředli do spekulací. Pak je zde pozměň, eh, kompromisní návrh 7. Zde je společný kompromisní návrh, který eh, sociální demokraté ještě doplnili, týkající se podrobných údajů o e, transakcích. To je to doplnění. Jsou zde určitě rozdílné názory, jakým způsobem se mají předávat ty podrobné údaje o transakcích. To vychází z návrhu právního aktu komise a je otázka, zda ostatní frakce jsou připraveny také se na toto podpořit a tímto, tímto způsobem to doplnit tak, aby ta žádoucí dat, požadovaná data, to je ten starý text a tady se jedná o podrobné údaje související s, s akcemi. Je to tedy takové objasnění, o jaká data se jedná. Uh, Potom zde máme bod odůvodnění nebo kompromis číslo 8, který se týká bodu odůvodnění 1b, to je nový bod odůvodnění a ten podporují všichni. Potom se dostáváme k odstavcům, kompromis návrh 8, ten první kompromisní návrh, jak vidím, podporují všichni a tedy se doplňují ty pozměňovací návrhy 83 až 85. Potom je zde kompromis číslo 9, odstavec 1. Zde máme hlasování po částech. První část, který, kterou podporují všichni, ta končí EU regulované obchodní systémy, to je odstavec 2, kompromis 10, omlouvá se řečník, ano, na to jsem zapomněl. Kompromis číslo 10, odstavec 2, tam bude eh, hlasování po částech a tu první část podporují všichni a ta druhá část se tam objevila na přání frakce liberální. Následující text, hlavní kritérium by měla, musí být likvidita to bylo vlastně přání předsedů tak abychom mohli odhlasovat pozměňovací návrh, tak budeme muset hlasovat po částech. Potom zde máme kompromis číslo 11, odstavec 4. Pokud se správně dívám, tak to všichni podporují, tak jak je nyní formulován. Potom máme kompromis číslo 12, který také podporují všichni, nebo budou podporovat všichni paragrafu 6, tak odstavci 7 potom, tak tam ten kompromis číslo 13, ten je bez problému. K odstavci 8, kompromis číslo 14, také bez změn a podporují ho všichni. Potom máme odstavec 9, kompromisní návrh číslo 15, ten byl ještě doplněn jednou větou a odpovídá také pozměňovacímu návrhu číslo 7. Tam by se to mělo ještě konce doplnit, tak uprostřed textu, které se týkají příslušnosti a také k datům, která patří do jejich oblasti působnosti. Takže ne pouze účastníci trhu, ale také potenciální riziko by se zde mělo zmínit. Potom zde máme kompromis pozměňovací návrh číslo, chviličku, číslo 14 k odstavci 8, také bez problémů a odstavec 9 číslo 15, to jsem již řekl, k odstavci číslo 12, kompromisní návrh číslo 16. Zde je v hlasování po částech pro první část a druhou část, kterou sociální demokraté neakceptují. První část akceptují všichni, že plně podporuje komisi a tak dále, tak jak je to tam uvedeno. To znamená, že standardy eh, řízení rizika nesmí být eh, neov, neum, nepřiměřeným způsobem ovlivňovány. A potom je tam ta druhá část, kterou akceptuje EPP, ALDE a ECR, tak ta by se měla ještě konci, tak jak je uvedeno. Das wollen eh, Grüne und To, to socialisté a jsem si neudělí. A potom je zde třetí část, kterou může akceptovat také EPP, mechanismus pro rozumné, eh, rozumné ustavení procesu řízení rizika. Otázka je vlastně ta, zda, zda té vlastně to má zohlednit do řízení rizika. To je ta otázka, o které budeme hlasovat. Potom zde máme kompromis číslo 17a, ten byl ještě změněn a to akceptují všichni. Kompromis číslo 18 k odstavci 15 také, kompromis číslo 19 k odstavci 16 také všichni akceptují přesně tak, jak kompromis 20 k odstavci 17 a potom kompromis číslo 21 k odstavci 18 a a kompromis číslo 22 se týká bodu odůvodnění a ten je také akceptován. Pak se dostáváme ke kompromisu číslo 23, zde nový bod odůvodnění. Tam se to tam to akceptuje EPP, sociální demokraté, ALDE a ECR a nikoli v zelení. Otázka třetích států. A zde je ještě přání na doplnění, které jsem dostal dnes, a to od sociálních demokratů a také od části liberálů, anebo od jednotlivých kolegů, kteří jsou řádnými členy výboru, abych tak řekl. Zde se jedná o jediné slovo a já bych navrhl, abychom toto, o tomto slově hlasovali v hlasování po částech. Já ten text přečtu až po toto slovo tak jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu und eine EU Unternehmung betreffen und an denen ein EU Finanzinstitut beteiligt ist. Sofern Abwägung Takže potom se to musí hlásit do těch rejstříků a tak dále. Ten zbytek už není tak zajímavý. Jde zde o otázku druhé, zda, je ta, zda tam bude a nebo. Možná by sociální demokraté to mohli ještě potvrdit. Zde je vlastně, zde jsou deriváty, které jsou v měně EU, potom týkající se podniku EU a e, na nich se podílí finanční instituce EU a návrh je nebo se účastní nebo podílí finanční instituce. Je to určité zostření nebo přiostření, kde komise nechává v tom návrhu e, že určitým způsobem otevřená, otevřený, protože tím by se vlastně určitým způsobem dala příležitost třetím státům. Čili toto jsou tedy kompromisy, které byly zpracovány a které byly daleko sáhle projednány a budeme tedy hlasovat o těchto kompromisech, pokud budete s tím souhlasit. Děkuji. Tak eh, nemám tady zatím eh, seznam řečníků, ale předpokládám, že Dominik Či si bude chtít vzít slovo. Sí, grazie. Eh, Já bych především chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za odvedenou práci, za jeho vstřícnost. Děkuji také sekretariátu výboru a sekretariátu eh, frakce za inteligentní a odvážnou práci, která zde byla odvedena. Z procedurálního hlediska souhlasím s návrhem pana Langena, který učinil právě teď, pokud jde o možnost zjistit, jestli by bylo možné ty nejnovější pozměňovací návrhy zahrnout do kompromisních pozměňovacích návrhů. Pokud bychom to mohli udělat, tak si myslím, že je možnost eh, získat eh, širší vyváženost, mnohem vyšší. Chceme, aby eh, komise předložila směrnici, která opravdu eh, bude odpovídat vážnosti situace, takže a pokud se nám tohle tady podaří, tak eh, to bude velmi vhodné. Ta zpráva je teď ještě důležitější než eh, kdykoliv předtím, než když začala ta práce a to vzhledem k nejnovějšímu eh, dění na mezinárodní scéně, o kterém velmi dobře víme. Takže já si myslím, že eh, ten signál už byl jasně přijat, jak je zřejmé z řady pozměňovacích návrhů. Frakce se pořád ještě v některých otázkách liší, ale to se dalo čekat. A ty rozdíly asi zůstanou. Nicméně je důležité, aby tento výbor vydal jasný signál, komisi a zdůraznil eh, při hlasování zítra určité věci, ale myslím si, že je hlavně pozitivní, že eh, velký počet pozměňovacích návrhů předložených mojí frakcí už byl eh, zohledněn a to v kompromisních pozměňovacích návrzích, které právě pan Langen vysvětlil. Doufám, že v posledních několika hodinách budeme ještě mít možnost udělat e, další kus práce na tom. Dobrá, tak teď se vyjádřím já, co by stínová zpravodajka Alde. Já jsem chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho práci a říci, že ačkoliv kompromisní pozměňovací návrhy nejsou e, do detailu dokonalé, tak představují spravedlivou dohodu. Ovšem e, jeho ochota přijmout ještě asi pět pozměňovacích návrhů od SAD v rozporu s tím, na čem jsme se rozhodně dohodli, znamená, že přijete o tři frakce, alespoň o jednu frakci eh, ve vašem kompromisu. Ze třemi eh, frakcemi jste se neporadil. Jsou tam některé věci, které eh, si myslím, že jsou neuspokojivé. Možná, že existují nějaké uspokojivé alternativy, ale myslím si, že ještě je třeba, abyste se snažil zapracovat, nebo zapracovat na tom, abyste zjistil, kdo je s vámi. Já jsem teď poměrně obtížné situaci. Kdybych měla říct, když mám říct, že, jste, že máte široký konsenzus, protože ten eh, konsenzus se teď tak trochu začíná rozpadat. A když budu hovořit eh, z pozice předsedkyně, tak musím říct, že jsem velice nešťastná, že teď se budeme pokoušet, pokoušet hlasovat o něčem zítra, o něčem, co eh, zatím není úplně dokončené. Ne, ne, já to nezakážu. Já akorát říkám, že je to velice obtížné pro jednotlivé frakce. Pořád ještě budeme muset eh, odvést určitou práci, eh, která vám tedy umožní dosáhnout příslušného konsenzu. My jsme eh, naznačili, že jsou určité obavy ohledně toho, kdo se za to eh, postaví ohledně vlastnictví, komu patří CCP a kde je určitý eh, konflikt zájmu. To může také eh, vyplývat z konfliktu s uživateli a také s těmi, kdo směňují CCP. Musíte se zabývat celou tou otázkou vlastnictví a zajistit, že buď můžete ho omezit, abyste ho buď mohli omezit, a nebo aby eh, se to dalo nějak ovlivnit eh, strukturou řízení. Ovšem zároveň se může stát, že tady budou vlastníci, ať už jsou to uživatelé nebo ti, kdo to vyměňují, kteří budou moci velice celým způsobem ovlivnit řízení riziky. Ať už protože to bude jejich kapitál nebo jejich eh, zákazníci, takže to znění tady není dokonalé. A myslím si, že i kdybychom se, se snažili to dále upravovat, tak by to pořád nebylo dokonalé. Nicméně jsou tady ty konflikty a musíme nalézt ten správný způsob, jak je zvládat tak, aby ten eh, koncový produkt byl eh, uspokojivý z hlediska řízení rizik. Potom je tady ještě jeden eh, z těch dodatečných pozměňovacích návrhů, který se týká likvidity. Eh, vyplývá to eh, z jednoho z mých pozměňovacích návrhů a já ho ráda eh, ten svůj stáhnu. Nicméně zdá se, že to nikdo nepochopil. Vypadá to, že lidé si myslí, že když se uplatní tato podmínka, tak 90% OTC nebude možné zobchodovat. A <laughs> to tady nebylo cílem. Cílem bylo, aby prostřednictvím nějakého střetu zájmu, to je ta otázka likvidity, Tedy cílem bylo zajistit, aby prostřednictvím konfliktu eh, zájmu jste eh, nemohli eh, stanovit pravidlo o tom, že nelikvidní věci se půjdou zobchodovat, což by vytvářelo systémové riziko pro CCP, ale možná, že tohle je příliš podrobná věc a někteří kolegové to nepochopili. Já bych to radši stahnula, než abyste hlasovali proti tomu, protože je to věc důležitá. Nicméně je to obsažené i v těch jiných věcech jinde, které jsme tam dali ohledně řádného řízení rizika. Takže můžu tohleto dát kolegům, pokud mohu tohleto udělat, pokud by vám to pomohlo. Ale každopádně eh, jsem chtěla říct, že jsme se nesnažili vyhnout eh, té věci. A teď vidím, že už komise tady přikivuje, takže tam je možné, že pochopili, pochopili tu likviditu v každém případě. Dnes večer samozřejmě já budu mít čas eh, vyřešit některé ty problémy s těmi ústními pozměňovacími návrhy. Zejména ten, eh, kde eh, chcete všech, kde změnit to all tam na konci. Pokud tam chcete mít all, to znamená všichni, tak tam budete mít tři věci za sebou. Pardon, all, čili nebo. Čili tam je jedna a, a strana toho to je v EU. A co kdyby tohle řeklo Japonsko? Nebo kdyby to řekly Spojené státy? Tak budeme mít uh, úplný pad. Nebo slepou uličku, pardon. Myslím si, že ten návrh tak, jak je teď eh, v kompromisu eh, s AND, čili spojkou A, je velice, komprom- velice přísný. A my můžeme říci, že toto je minimum někde na začátku, ale nemůžu tam dát nebo, Protože pokud, kdyby to byla eh, jedna z těchto tří podmínek, tak by to bylo mnohem širší a mimořádně protekcionistické. A já si nemyslím, že lidé, kteří tohle to navrhují, vlastně nechtěli, nebo chtěli tohleto. Já si nemyslím, že oni to chtěli. Tam jde o to, že všechny deriváty splňující tyto podmínky, co by minimum, čímž se naznačuje, že jich může být ještě víc. Nicméně to je věc, kterou si můžeme projednat, tak abychom našli něco eh, přijatelnějšího. Pokud vám tyhle tři věci eh, budou připadat příliš eh, přísné, pokud ne, tak bych musela naši skupinu formálně stáhnout z toho kompromisu. Myslím si, že to je všechno, co bych tomu měla říci. Nicméně, teď bychom se měli zabývat i některými těmi novými věcmi. My jsme to u nás finalizovali na frakci. A neviděli jsme přitom eh, to, co eh, vy jste teď předložili. A není úplně jasné, eh, v čem to přesně může být. Tak já nejdřív dávám slovo stínovým zpravodajům, takže Kate. Uh, you to come back, or can I... okay? Mohu k tomu něco říci? <laughs> I, I mean, maybe there'll be more points by the end. Možná na konci budeme mít několik bodů. Takže něco stručného, prosím, pan Langen. Eh, Já jsem chtěl poprosit, abychom eh, opravdu hlasovali o tom. Samozřejmě všechny ty otázky koncenzem nevyřešíme. Musíme eh, prostě hlasovat i o těch kritických otázkách. Je to správné? Je správné, že sociální demokraté teprve včera nebo je pravda, že te sociální demokrati teprve teď něco navrhli a já jsem se snažil naznačit cestu tady v tom. Ale zbytek je jasný. Otázka je, jak budeme hlasovat o těchto bodech. Ten poslední, který tam není zahrnutý, to bylo to a nebo nebo. A musíme e, se zabývat tím, jestli tady existuje nějaká cesta ven a jak se k tomu postavit. Já si myslím, že eh, bychom se měli postavit spravedlivě ke všem eh, přáním, ale eh, kompromisy, se kterými nebudeme stoprocentně souhlasit, prostě nejsou možné. Protože se lišíme. Pokud je o liberály, pane, paní předsedkyně, tak vy máte zcela pravdu, že je tady jedna otázka likvidity. Tady ostatní nesouhlasili. Ale jestli proto eh, dostanete většinu, tak to není vyloučené. Mohlo by se stát, že přesto získáte většinu, i aniž by eh, to bylo v obecném kompromisu. To je ta první část komise. Možná k tomu něco řekne. Já doufám, že chce. Je tady eh, zastoupena na vysoké úrovni. Zajímalo by mě, jak to vnímá s tou likviditou, co by kritériem pro clearing. Takže to je jedna věc. Druhá věc. která je sporná, jsou ty čtyři pozměňovací návrhy sociálních demokratů. Za prvé, jestli, při, eh, jestli v té komisi pro řízení rizik budou eh, zastoupeni eh, vlastníci podílu nebo ne. To je součást toho kompromisu. Já jsem to přijal. aby eh, ti to tam byli eh, zastoupení sociální demokraté chtěli oddělené hlasování o tomto bodu, na to mají právo a proto tedy oddělené hlasování EPP bude hlasovat pro, ale my chceme, aby tady eh, ještě doplnit jednu věc, zcela nespornou a spadá do úmyslu, a sice, že k tomu ještě by měly existovat mechanismy, nebo měly být navrženy eh, mechanismy pro eh, rozumné řízení rizika. To znamená, komise se bude eh, zamýšlet nad tím, jak ten proces nastavit. Já si myslím, že tohle to je požadavek, který nezastahuje, nezastahuje jenom a parlament by ho měl schválit. Potom v úvodním ustanovení, pardon, ne, v kompromisu 23, tady je ta otázka, která se nám dostala nově na stůl, jestli tady to bude to A nebo nebo. Původně to všichni přijali, ale sociální demokraté v této věci stáhli svůj souhlas a teď musíme nalézt cestu vpřed, jestli tam dáme end nebo or. A to end, to je prostě trojitá podmínka pro úpravu těch třetích zemí a to OR je jedině, jedině dvojitá podmínka. To znamená, že když tam budeme mít OR, tak všechny finanční ústavy eh, v EU to budou muset dělat, ale když, to bude, když tam bude END, tak eh, jenom v případě, eh, že se to bude týkat eura. To znamená, že v Británii nebo v Paříži ve Frankfurtu by to platilo jenom v případě END, jenom když tam bude nějaký institut Eh, používající euro. To znamená, že i... Takže buď to bude dvoj, eh, dvojité nebo trojité. Kompromis byl trojitý, eh, sociální demokraté dvou, ne, chtějí dvojitý. A otázkou je, jak to vyřešit? No, hlasováním. To není zase tak složité. To ostatní jsou v zásadě reakční změny. Likvidita, podmínky pro třetí státy. Všechno ostatní, paní předsedkyně, se plně vydiskutovala uspokojivě i vámi eh, to bylo schváleno. Já si myslím, že vůbec není nutné eh, odkládat eh, hlasování, zejména když víme, že musíme tlačit na to, aby už tady byly legislativní návrhy na stole. Uh, Děkuji, zdá se, že jste odpověděl na některé věci, ale máme ještě další řečníky. Má slovo Kane Swinburne. Děkuji. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji, že vzal v úvahu tolik věcí a diskutoval s námi 10 dní. Jenom škoda, že po tak dlouhé spolupráci na poslední chvíli vidíme další změny, které zruší některou tu práci, kterou jsme odvedli. Čili pokud budeme to měnit to A na nebo v tuto pozdní chvíli, tak to budu muset znova zvážit. A chápu, že celý týden jste o tom diskutovali a já si myslím, že by to bylo dost smutné, kdybychom to museli změnit. Dále, další věci, například kompromisní návrh 18, tak jak byl kolektivně dohodnout mezi skupinami minulý týden, především co se týče asistentů a poradců, tak bych chtěla říci, že 210 až 214 včetně by měly být součástí tohoto kompromisního návrhu 18 a bohužel nebudou. Takže co se týče logistiky těchto kompromisů, kdy máme nahradit určité části textu, tady máme trošku problém. Relativně nevýznamná poznámka, která ale může mít vážné dopady. Když jsem vzala v úvahu konečné uživatele, které bychom vyňali, tak jsem nebrala v úvahu dílery s komoditami. Takže v případě 27 mám problém s tím, že tam jsou komoditní eh, díleři spolu s výrobci letadel a automobilů. Já si myslím, že by měly být součástí systémového trhu a Dileři z komodita by, by automaticky neměly být vyňaty podle 37. Dále 1, 116, 117, opět není to nic závažného, ale týká se to definice. Obecně hovoří o derivátech společností, co to konkrétně znamená. A máme tady několik definicí v rámci eh, praktického užívání. Čili musíme se zaměřit, jakou legislativu pro ně vytvoříme. Ale všeobecně si myslím, že to je vynikající výsledek. Všichni se spojili kolem toho stolu a dosáhli jsme vynikajícího kompromisu. A já si doufám, že ty změny na poslední chvíli jenom potrhnou naši dobrou práci. A děkuji panu zpravodaji za veškerou jeho trpělivost. Takže Pascal, jako další stínový zpravodaj, prosím. Ano, nejprve bych chtěl poděkovat panu Langenovi za kvalitu jeho práce, za to, že byl otevřen diskusím, aby se dosáhlo co možno nejširších kompromisů. Já bych se pozastavil u toho bodu, kterým jsme se zabývali, to je to C23 týkající se třetích zemí, protože mé stanovisko je takové mezi. Já souhlasím s tím, že bych řekl, že pokud máme nebo, or, nebo tak je to stanovisko dost dalekosáhlé, které není slučitelné. Pokud všechny oblasti světa přijmou tuto regulaci, tak tam bude inkom, neslučitelnost určitá, protože měli bychom prostě určitou legislativu příliš daleko jdoucí. Pokud tam dáme end, tak ta legislativa by byla zase moc úzká, protože by se tam stanovovaly příliš konkrétní podmínky a byly by tam určité mezery v možnostech kontrolovat ze strany Evropské unie to, co má kontrolovat. Čili buď se pokusíme najít kompromis mezi těmito dvěma formulacemi, které ani jedna není uspokojivá, nebo se nám to nepodaří. A pokud se nám to nepodaří, tak my politicky podpoříme to, které co nejvíce potvrzuje vůli Evropské unie co možno nejšířeji regulovat a vybereme si to or, nebo tedy. A jsme také otevření ale tomu, abychom se pokusili najít znění, které by bylo slučitelné s tím, co ostatní země a zejména Spojené státy by mohly schválit. Potom ještě dvě nebo tři další věci. Uh, týkající se kompromisních návrhů, se kterými souhlasíme. Jsme spokojeni se způsobem, jakým se řeší otázka zemědělských produktů a surovin v té finální verzi zprávy. Také upozorňujeme na to, že v tomto textu, na rozdíl od návrhů, které padly ve Spojených státech, není obecné osvobození nebo výjimka pro konečné uživatele, čili pokus snažili jsme se najít správné znění, aby se zohledňovaly různé skutečnosti mezi finančními institucemi a konečnými uživateli, aniž bychom došli k nějakému obecnému vyloučení nebo aby to nedocházelo k moc velké možnosti obcházení. A je ta zpráva, která jde směrem ke standardizaci, co možno největší tedy, využití CCP také. Byli bychom si přáli, aby role les, Lesma byla ještě více potvrzena a es, aha, ESMAS a aby eh, vlastně zde byla možnost kompenzace nebo ne v produktové patřila do odpovědnosti ESMAS, což by byl jeden z cílů té příští směrnice a bylo by zajímavé, kdyby paš nyní jít tímto směrem. Bohužel to nebylo možné. Takže jsme velmi spokojeni s kompromisy, ke kterým se došlo, čili podpoříme zprávu celou a pokud, pokud jde o třetí země, bychom mohli nezaujmout příliš restriktivní stanovisko, které by příliš dalekosáhlým způsobem šlo, aniž by se přijalo něco, o čem víme, že by bylo těžko uplatnitelné, kdyby všichni měli to stejné, tak si myslím, že by to získalo větší konsist- že bychom získali větší konsistentnost v Evropském parlamentu a umožnila by nám to dosáhnout ještě širší majority a proti tomu to bychom určitě nebyli. Děkuji. Wolf. Um, já bych měl ještě dvě nebo tři krátké připomínky. Relativně málo pozměňovacích návrhů jsme předložili, ale co se týká C14 pozměňovacího návrhu, tak bych trošku upřednostnil jiné znění. Tam jde. Äh, A já bych spíš to řekl tak. Owned by users. Äh, äh, takže aby vlastně by to nebylo v majetku uživatelů, tak jak to je například v Londýně. Myslím si, že zde bychom měli spíše jít americkou cestou, tak kde je jasně řečeno, aby ti uživatelé, kteří vlastní akcie nebo ti vlastníci akcí aby mají třeba 25 nebo 30, aby se to omezilo na 25-30 kapitálu. Potom to organizatory, to, co to znamená, tomu dobře nerozumím, takže já bych byl should not be owned by kompromis C16 tam bych vlastně měl určitý návrh, je to hlasování po částech a na konci bych neřekl but should be included into the management board, ale should be, should be represented in risk management board nebo on the risk management board. A co se týká pozměňovacího návrhu C23, tak Nebyl jsem u těch interních diskusí v rámci ALDE, ale kladu si otázku, zda se řeší vůbec ten problém, že by se stanovilo jako at the minimum, as a minimum, nebo mm, a potom bychom možná mohli s tím to takto žít, že by se stanovila jaksi ta nížská nebo ta spodní hranice a z toho by se mohlo vycházet. A potom Eh, je zde ještě určitá věc, o které se zmiňoval zpravodaj. Máme samozřejmě cíl dosáhnout větší transparentnosti, aby se mm, získaly co možno nejstandardnější, nejstandardnější deriváty. A zde zpravodaj se domnívá, že tak, jak ta zpráva teď vypadá s těmi pozměňovacími návrhy, že v podstatě bychom tohoto cíle dosáhli. Děkuji, Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že pan Langen udělal téměř vše a já si myslím, že pochopitelně bychom tomu měli vzdát hold. Já jsem byl vychován v takzvané kolektivní zemi, čili respektujeme i stínové zpravodaje, takže prosím vás o tom žádné pochyby, ale mám trochu problémy s určitou formulací textu. A někde to kompromis je 11, 20. Pan Langen je velice odvážný, když říká, že zrušení eh, short selling je dobré. Já si myslím, že nedávná historie nám říká, že to není dobrý nástroj. Dělá se to v určitém odděleném kontextu. Pochopitelně musíme s tím něco udělat, ale ten tón je trošku populistický, bych řekl. A spekulace tam zní něco jako vulgárního. A já si myslím, že některé ty spekulace v Evropě skutečně otočili doslova trh a poukazují na to, že s tím musíme něco dělat. Ale nebudu opakovat naše zkušenosti, protože my jsme tím byli zasaženi, nebo byl tím zasažen i Island a já si myslím, že skutečně Evropa musí uplatňovat pakt růstu a stability, protože tím bychom skutečně zlepšili situaci. Ale budu vás sledovat, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Nemám tady další řečníky. Já si myslím ale, ještě, ještě komise, Patrick, by se rád to ujal slova. Prosím. Možná bych jen stručně doplnil, kolegyně Cvenbon se ptala, proč ty pozměňovací návrhy nebyly zohledněny. To vlastně tak to navrhl sekretariát, to nebylo moje téma. My jsme původně uh, chtěli zohlednit tyto návrhy do kompromisu, ale sekretariát se rozhodl, že budou pojednávány eh, specificky. To je 208 až 214. Ano, ne, 210 až 214 pozměňovací návrhy. Potom, co říkal kolega, je jasné, že všechno se nám nepodařilo. Eh, tam zohlednit, zmínili jsme se to u 23. Již jsme vedli debatu o tom, jestli and nebo or. Kdybychom řek, původně jsme řekli and a, ale zelení a, a proto jsme to nemohli tak udělat Oni vlastně nesouhlasili s tím kvůli tomu jednomu slovu a sociální demokraté řekli teprve dnes, že upřednostňují or nebo. Takže řekli, odhlasujeme ten pozměňovací návrh 23 a potom budeme dodatečně hlasovat, zda tam bude and nebo or, ano nebo eh, a nebo nebo. Protože já bych tedy řekl, že end stačí, ale pokud většina ve zde v parlamentu se rozhodne na or, tak tam budeme muset dát or. protože není zde žádný pozměňovací návrh, potřebujeme kompromis. A potom, co řekl pan Klinc, že ty cíle budou dosaženy, co se týká jazykových variant, tak to souhlasí. Už to bylo navrženo tak jako pozměňovací návrhy, které vycházely z těch původních návrhů. Takže to bychom mohli podpořit pod, bez nějakých zvláštních podmínek. A to, co tam, jak je uvedeno organized by users, tak by se tím asi mohlo odpovědět tak, že v další části toho návrhu je uvedeno, že v legislativním návrhu se musí zohlednit governance, regulace vlastníků, ředit, ředitelů, závazky vlastníků a tak dále. To znamená, v dalším textu jsme to potom vlastně objasnili. Takže ta námítka je správná, ale máme zde příklad amerických hm, eh, rejstříků a amerického CCB, kde je vlastně uh, od března 2009, kde musí nahlásit svá, své údaje a tam se vlastně výhradně tam vnáší těch šest největších podniků, tři evropské a tři americké, které podle amerického práva tam vnášejí ty um, údaje. A to v nás zatačilo. A těch 25 která ti američané tam kladli jako podmínku, tak jsme si kladli otázku, zda je to dostatečné. A kolega Konfer uvedl, že by tam mělo být nejméně 80 v tom pozměňovacím návrhu. To je zase věc, kterou ještě nemůžeme konstatovat, dokud neznáme eh, definice. Ne, čili proto tento bod já nepodporuji. A ta, ten poslední příspěvek kolegy Šmita, co se týká spekulací, já jsem to řekl ohledně řeckých půjček, že si myslím, že spekulace nebyly až tak velké, ale samozřejmě existují spekulace. Já co se týká Goldman Sachs banky a nechci se zmiňovat o dalších bank, kde ty produkty byly nabízeny a potom spolu vytvářeny stejné deriváty, takže já bych uvedl jiný příklad. Včera mě o tom informoval, že v oblasti zemědělských surovin v roce 2010 bude 3,5 milionů tun kaká pozbíráno, ale že teď jsou už na burze se obchodují smlouvy na 17 milionů tun takže vlastně je to už v těch smlouvách zajištěno, přestože jenom dvacetina vlastně vyroste, takže to je čistá spekulace, opravdu nejčistší spekulace. A tyto věci samozřejmě jsou spekulace, my nemůžeme říct, že to neexistuje. Ale co řekl tedy kolega Schmidt, já si myslím, že se to má eh, regulovat, ale otázka zní, to jsou ty tři věci, o kterých hovořila paní Bols, to OR, potom likvidita a otázka účasti na tom CCP. To jsou ty tři zásadní otázky. Skutečně bych vám chtěl také poděkovat za vaši ochotu spolupracovat, tak abychom to mohli tedy odhlasovat. Děkuji. Děkuji. Možná, že komise by se eh, chtěla vyjádřit těmto konkrétním věcem, které zde teď byly zmíněny, takže dám slovo panu Pearsonovi. Děkuji, paní předsedkyně. To byla velice užitečná debata, ze které eh, vyšly jasné signály ohledně eh, důležitosti té zprávy. Ehm, ta zpráva jasně dává najevo, jak, o jak vážnou věc se jedná. A komise má tedy tedy jasně ví, že musí předložit návrh v eh, létě. Tady není žádné rozumění. Já si myslím, eh, že tady je velice eh, dobrá schoda ohledně těch koncových uživatelů ve firmách. Já si myslím, že je tady důležitost důležité nalézt řešení, které nebude omezovat podniky v Evropě. My jsme si to vzali k srdci. Můj komisař v parlamentu velmi nedávno řekl, že eh, máme eh, přístup, eh, který je hodně podobný tomu, velmi podobný tomu v této zprávě. Výjimky pro korporátní uživatele samozřejmě jsou správnou cestou vpřed. My musíme postihnout ty, kteří mají systémově důležitou pozici ale eh, a také musíme najít ty, kteří eh, systémové výjimky by užívali jako eh, mezeru. Viděli jsme tu poslední krizi, že pokud neuzavřeme tu mezeru, tak se vytvoří štínové finanční systémy. Takže všichni bychom se v zásadě shodli na cestě vpřed. Za druhé, kam očekáváme, že se bude ubírat další debata s vámi? Tady máme eh, vlastnictví CCP. Tady je celá řada věcí, které eh, musíme zvážit. Musíme se sami sebe ptát, oč tady jde. Ten problém je zřejmý. Jedná se o eh, nepoměr v motivu v rámci CCP, ke kterým by mohlo dojít. Myslím si, že teď je třeba zamyslet se nad tím, jak to vyřešit. Za prvé nějaké omezení limit vlastnictví v komisi eh, víme, že eh, vlastnictví CCP v Evropě v současnosti už eh, tak je. Burny, burzy často vlastní CCP. Co budeme tedy dělat? Budeme je rozdělovat, budeme jim je nutit, aby svá CCP vyčlenili. Tady máme závažné právní otázky, které s tím souvisejí. To je jeden problém. Tady další problém je, jestli existují adekvátní, dostatečně silné požadavky na řízení a zprávu. A to si ještě my třeba musíme interně dostatečně probrat. Rozbití stávajících skupin vyvolává velké právní i finanční otázky na finanční očkodnění takže no finanční náhrady, takže to s vámi ještě mrávem budeme muset probrat. Potom je ta další věc, a sice likvidity. Paní předsedkyně, shodneme se všichni, že pokud není likvidita, tak eh, žádné CCP nebude eh, schopné schopné eh, zúčtovat derivátový kontrakt, protože nemá podle čeho stanovit cenu a pokud CCP nemůže změřit eh, své rizikovo, svou rizikovost, nemůže vypočítat marži, pokud nemůže spočítat marži, nemůže zpracovat, eh, eh, nemůže zpracovat ten produkt nebo zúčtovat ji. Na tom se asi shodneme. Takže myslím si, že toto byl velice smyslupln, byla velmi smysluplná výměna názoru k tomuto. Dále s vámi asi budeme muset spolupracovat ohledně požadavků na umístění na sídlo CCP. A tady nejde jenom o to a nebo, ale jde tady i o to umístění. Očekáváme eh, ještě další debatu eh, s touto sněmovnou při předložení našeho regulačního návrhu a eh, rozhodně přihlédneme v komisi k názoru pana Langana a vašeho výboru. Potom je tady ještě čtvrtá věc, o které jsem chtěl hovořit, a sice co eh, dělat s nekrytými eh, státními eh, CDS-kami. V současné době už končí šetření. My jsme od konce listopadu minulého roku se zabývali tím, kdo zaujal z jaké pozici, jakou pozici vůči komu a, o kolik šlo. Jsme tedy v závěrečné mm, fázi šetření a to nám umožní komisařům nějak mm, koncepčně zareagovat. Co uděláme v oblasti regulace a pokud ano, jak se tedy postavit k těmto eh, nekrytým CDSkám. Ještě poslední věc. Je to podrobná věc, ale velice důležitá. Kdo by měl být člen, členem rizikového výboru? Myslíme si, že by to neměli být jenom členové výboru, ale ale eh, mělo by být umožněné, aby i klienti eh, těch eh, zúčtujících firm by tam měli být. A rizikovému výboru by to potom mohlo pomoci dosáhnout širších a vyváženějších rozhodnutí. Děkuji vám. Děkuji vám. Takže z tradice by poslední slovo měl mít pan zpravodaj, pokud se bude chtít ještě k tomu vyjádřit. Máte slovo. Děkuji k eh, těm CDS, k tomu pojištění proti eh, nesplácení úvěru, eh, jsme dali jenom několik, nebo jsme se vyjadřili v několika body. Za prvé, tady mm, ten návrh komisaře Barniera má přijít teprve na podzim, takže to si myslíme, že je správné. A byli bychom rádi jako parlament, kdybyste nám dali k dispozici poměrně včas výsledky šetření, kterému předchází. Ta druhá věc, kterou je třeba eh, říci, je, že pan eh, Pearson se eh, jednoznačně vyslovil ehm, k formulaci paní Bowles, nebo pro formulaci paní Bowles k pozměňovacímu návrhu 10, že likvidita musí být nejdůležitější kritérium. Tady by mohly ještě frakce přemýšlet tedy o tom, jestli by se drželi návrhu paní ehm, Bowles. Já bych to své frakci doporučil, tak abychom tady získali většinu. Jinak si myslím eh, navzájem eh, do značné míry souhlasíme. Děkuji vám. Já vám asi nebudu muset připomínat, že budeme hlasovat zítra a že toto potom přijde na pořad jednání plenárního zasedání v Černu. Jak říkám, možná bychom tady ještě minutku mohli zůstat eh,